Dear colleagues. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobré odpoledne. Můžeme zahájit dnešní jednání. Nacházíme se ve výboru pro právní záležitosti. Jako vždy nejprve přijmeme návrh pořadu jednání. Navrhuji, abychom bod 7 probrali po bodu 10, bod 23 bude odložen Bod 27 také bude odložen. E, pardon, tedy bod 27 e, bude vlastně odložen po bod, pod, za bod 13. E, Pokud nejsou žádné další komentáře, tak přejdeme k bodu 2. Sdělení předsedy, žádná sdělení v této fázi pro vás nemám. Takže můžeme bezprostředně přejít k bodu 3. Čeká nás slyšení o Marrakešské smlouvě. Dovolte mi na úvod velice vřele přivítat v Evropském parlamentu naše hosty, kteří přijali naše pozvání, aby mezi nás přišli a podělili se o své zkušenosti. Velice rádi si vás vyslechneme, budeme hovořit o původu Marrakešské smlouvy, která má eh, zlepšit eh, přístup eh, nevědomým a zrakově postiženým osobám k literárním dílům a také budeme hovořit o tom, proč je důležité, aby Evropská unie tuto smlouvu provedla. V současnosti Evropský parlament um, projednává dvě legislativní věci, které se týkají právě provádění tohoto práva. Zatím je to provádění výzvou Hmm, jsou tam určité problémy, chceme hovořit o tom, jak eh, tedy tyto problémy překonat. Chtěla bych vám ještě připomenout, že máme bohužel k dispozici pouze omezený čas, proto se prosím ve svých příspěvcích omezte na 8 minut každý řečník. Dále jste také vítám i poslance z výboru, kteří k této věci eh, připravili stanoviska a doufám, že se také eh, aktivně zúčastní rozpravy. Na začátek bych dal rád slovo paní Marie Martin Prát, která zastupuje generální ředitelství Connect. Ehm, jsme vlastně v první části dnešního slyšení, budeme se zabývat původem eh, Marrakešské smlouvy a jednání vyjednávání této smlouvy a ona nám vysvětlí, proč je tato marakešská smlouva tak důležitá. Takže dávám vám slovo, prosím, na 8 minut. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že jste mi také dali jako zástupkyně komisy možnost vystoupit na tomto slyšení. Chtěli jste, aby komise pohovořila o původu Marrakešské smlouvy a o tom, jak probíhala vyjednávání. Já bych to tak mohla stru, eh, stručně shrnout tak, že ta jednání byla dlouhá, zdlouhavá, ale to tedy není nic eh, speciálního, protože Evropská unie vždy usiluje o to, eh, když tedy jedná tyto, vyjednává o těchto multilaterálních smlouvách, tak vždy to si to vyžaduje dost velké Um, časové schémata. Jak víte, tak tato jednání byla zahájena v rámci VIPO, Světové organizace duševního vlastnictví. Bylo to mezi roky 2008 a 2009. V roce 2009 byla ta jednání zahájena už opravdu vážně. Byl zde vlastně stálý výbor eh, pro autorský, autorské právo v rámci VIPO Myslím si, že úplně nejdůležitější je, že si musíme uvědomit, že velké úsilí zahájit tato jednání přišlo od eh, dotčených osob samotných. Mm, věnovali této věci mnoho úsilí a konkrétně to byla různé organizace, které zastupovaly nevědomé osoby, jak v Evropě, tak i mimo Evropu. proběhla velká diskuse o tom, co osoby, um, které mají poruchy zraku, potřebují v této oblasti, jaké mají požadavky. Brazílie, Ekvádor, Paraguay a později i Mexiko se eh, vznesly takové ty první, první iniciativu v těchto jednáních. No a pak samozřejmě tam byly další země, které se do té diskuse zapojily, USA a i Evropská unie. Mm, ta jednání byla dlouhá, ale myslím si, že teď už je to vlastně všechno historie, ale má to velice důležité právní dopady. A dnes budeme hovořit také o tom, jaké jsou tedy ty dopady provádění marakešské smlouvy. Navíc je zde, eh, jsou zde možná také lidé, kteří se účastnili těch jednání nebo kteří znali ta jednání a kteří vědí, že Evropská unie vlastně původně nechtěla mít tuto smlouvu, pak se tyto stanoviska proměnily, jak už jsem říkala, tak eh, ta jednání byla dlouhá a bylo tam velké úsilí, aby vlastně každý pochopil, o jaké problémy tam jde. a v době přelomu 2011-2012 už eh, zde byla taková poměrně eh, dobrá schoda na diplomatické konferenci v listopadu 2012. <clears throat> Už existoval takový základní návrh, byl to text, který se pak dostal na tu diplomatickou konferenci. O tomto textu se vyjednávalo, pak se konala eh, mimořádná schůze valného schromáždění VIPO, kde se právě projednával tento text tato diplomatická konference se právě konala v Marrakeši v červnu 2013, jak víte. Na základě dalšího úsilí a další, dalších podrobnějších návrhů to tedy vypadalo tak, že do Marrakeše jsme vlastně jeli s určitým textem, tak jak to vždy bývá, ten Eh, byly tam tedy různé texty, některé texty byly blízko koncensu, některé byly vlastně v těch závorkách, v některých částech ještě byly různé varianty, různé možnosti. Hmm. Myslím si, že když došlo k té diplomatické konferenci, tak eh, míra spolupráce a míra zapojení všech zúčastněných stran už byla opravdu pozoruhodná, Hmm, já jsem se zúčastnila různých diplomatických konferencí ve svém životě, ale musím říci, že tato diplomatická konference opravdu eh, měla hmm, toto klima. Já si myslím, že to bylo právě díky těmto různým organizacím, které toto všechno poháněly. A myslím si, že tam celkově byla taková atmosféra, že zkrátka z té Marrakeše nemůžeme odjet, aniž bychom měli k dispozici eh, tu společnou smlouvu. Myslím si, že ta marakešská smlouva dobře odráží kompromisní názory, kompromisy, které byly učiněny z názorů různých členských států Evropské unie, ale i z názorů Kanady, USA nebo z názorů jeho, jeho amerických zemí, afrických zemí nebo azijských zemí. Nakonec jste byl na stole vyvážený text, kompromisní text. Myslím si, že v některých bodech ten text mohl být jasnější, ale asi víte, jak ta jednání vypadají v těch, eh, na této úrovni. Nicméně každopádně zde byl určitý, určitá nová smlouva. Jednalo se o smlouvu, která má řešit omezený přístup eh, k některým dílům, která jsou chráněna eh, autorsky a vlastně měla tam být povinnost pro země, eh, aby tato děla zpřístupnili a také, aby tam byla možnost eh, tého, té přeshraniční spolupráce. Proč je ta marakešská smlouva tak důležitá? Myslím si, že mezinárodní společenství si uvědomovalo, že je zapotřebí řešit jeden konkrétní problém, který se do velké míry týká toho, že výroba eh, knih eh, ve speciálním formátu, v takovém formátu, aby byl dostupný lidem, kteří mají různé poruchy čtení. Takže to může být velice nákladné. Mm, lidé, kteří pracují pro Mm, lidi se zrakovým postižením eh, mají většinou omezené prostředky. My jsme chtěli, aby zde byla zaručená spolupráce mezi jednotlivými zeměmi, ale mm, například mezi Evropou a mezi eh, jinými zeměmi z jiných částí světa. V Evropě máme francouzštinu, angličtinu, němčinu, španělštinu to jsou sem jazyky, kterými se hovoří i v jiných částech světa, takže zde byla také třeba spolupráce s těmi ostatními zeměmi světa. Byla zde snaha <clears throat> um, odstranit potíže, které mají lidé se zrakovým postižením vůči různým textům. Chtěli jsme se co do největší míry zajistit, aby lidé se zrakovým postižením měli vlastně stejný přístup, nebo téměř stejný přístup Eh, ke knihám jako lidé, kteří mají zdravý zrak. To vlastně byl hlavní cíl tohoto textu, této smlouvy. No a jak víte, tak co teď zbývá, mm, je, aby Evropská unie zaručila ratifikaci a provádění této smlouvy. Už jsme také jako komise přistoupili k akci. Asi víte, že co se týče ratifikace, tak eh, zatím už rada eh, jedná. Je tam návrh o ratifikaci také mm, jsme hovořili, zda se jedná o výlučné pravomoci nebo o sdílené pravomoci. Musíme nejprve si jak si zamést před vlastním Prahem a e, musíme nejprve sami provádět tu legislativu a právě proto zde ve výboru Jury hovoříte o té příslušné směrnici a nařízení, které sledují stejný účel. Komise se domnívá, že to jsou témata, která si zaslouží, aby byla projednána rychle a jsme také velice rádi, jak, že jak zpravodajové, tak celý Evropský parlament tomu překládá důležitost. A myslím si, že to určitě bude mít dopad i na radu, protože eh, asi vidíte, že i na radě je vyvíjeno velké úsilí, abychom pokročili s těmito tématy. Pane předsedo, já vidím, že už zvedáte kladívko, takže ukončím svůj svá slova. Děkuji, to je od vás velice moudré, říká pan předseda. Takže teď si vyslechneme prvních z našich významných hostů. Je zde pan Wolfgang Angermann, který je předseda Evropského svazu nevědomých. Bude hovořit hlavně o tom, jak se vyrovnat s těmi hlavními problémy, které představuje provádění Marrakešské smlouvy v Evropě. Děkuji, pane předsedo. Já bych na začátek chtěl velice poděkovat tomuto výboru za to, že jste nám dali příležitost vyslovit svůj názor k této věci. Dámy a pánové, Evropská unie nevědomých eh, do velké míry um, oceňuje úsilí Evropské komise, aby díky těmto návrhům o copyrightu, které jsou součástí strategie jednotného digitálního trhu zaručila provádění Marrakešské smlouvy. A skutečně doufáme, že Evropský parlament a Rada se brzy shodnou, brzy se dohodnou na těchto legislativních návrzích, aby mohly být oba legislativní návrhy schváleny. Existují zde, co se týče některých návrhů na pozměňovací návrhy, naše unie eh, vyjadřuje znepokojení a musí e, odmítnout veškeré návrhy, které by volaly po potlačení nebo modifikaci bodu odůvodnění 11 navržené směrnice EU, protože by nerespektovala právo k přístupu e, ke knihám nevědomých lidí a lidí e, slabozrakých. A navíc by velice silně oslabila ten celý návrh Evropské komise, O co se podrobně jedná? Za prvé je zde tedy ta takzvaná komerční dostupnost. Pokud si uh, můžete knihu koupit, tak ji nikdo, tak vlastně si ji nemůžete vypůjčovat, nemůže se vypůjčovat. Tak to vypadá určitá pozice některých zúčastněných stran, jakási lobovací pozice. Uh, jsou to tedy zúčastněné strany v, na poli intelektu, eh, práv k duševnímu vlastnictví. Ale Marrakešská smlouva by měla uh, zakončit takový ten hlad po knihách ze strany lidí, kteří nemohou číst běžné knihy eh, z důvodu svého zdravotního postižení. Mm. Zatím jsou eh, primárním zdrojem pro nevidomé nebo pro mm, lidi třeba, kteří jsou dyslektičtí, eh, tak tím hlavním zdrojem jsou knihovny, kde jsou audioknihy, knihy se zvětšeným písmem nebo knihy v brajlově písmu. Ale některé zúčastněné strany by velice rádi um, vyprázdnili všechny regály knihoven a tvrdili by, že e, v knihovně mohou být nabízeny pouze e, speciální formáty, které jinak nemohou být koupeny na trhu. Tak si představte, jak by taková běžná knihovna vypadala, pokud, e, by, pokud by to byla běžná knihovna a pokud by tam měly být pouze knihy, které nelze koupit. Takže ta, ten princip komerční dostupnosti by oslabil plnění cílu marakešské smlouvy. Za prvé, bylo by to diskriminační vůči nevědomým, protože lidé se zdravým zrakem eh, mohou získat eh, z veřejných knihoven většinu knih buď zdarma nebo za nějaký nízký poplatek. Nicméně osoby s poruchami zraku nebo slabozraké osoby by tuto možnost neměly. Za druhé, představovalo by to velké byrokratické zatížení jak pro knihovny, tak pro občanskou společnost a pro různé eh, organizace občanské společnosti. Vedlo by to také k právní nejistotě, která by zabraňovala skutečnému sdílení, přeshraničnímu sdílení těchto knih v přístupném formátu pro lidi se zrakovým postižením. Za třetí, nebylo by to ani dostatečně um, <clears throat> podnětné pro průmysl. Marrakešská umluva eh, vznikla právě kvůli tomu, že trh nedokázal zaručit eh, nebo zajistit eh, přístupná díla. Za čtvrté, neexistuje vlastně ani žádná jasná definice toho pojmu komerční dostupnost, kde to má být dostupné, za jakou cenu, v jakém formátu. A za páté, také to významně omezuje většinu lidí, eh, také to významně mm, omezuje přístup většiny nevědomých lidí, kteří mají eh, často omezený příjem. Dalším takovým problémem jsou tzv. režimy náhrad. V ideálním případě by to bylo tak, že vydavatelé budou eh, více vydávat své vlastní tituly v přístupných formátech aby si je mohli koupit nebo půjčit z knihovny i lidé nevědomí, lidé zrakově postižení nebo třeba lidé s různými poruchami čtení. Nicméně, když hovoříme zejména třeba o vzdělávací literatuře nebo o odborné literatuře, tak v této oblasti žádný pokrok není. Ehm, pouze čistě technická opatření nedokážou řešit problémy, Eh, které jsou spojeny například s různými složitými tabulkami, eh, texty ve sloupcích, obrázky nebo s různými bublinami s textem a tak dále. Pokud chceme opravdu snížit ten hlad po knihách, tak organizace EBU, jako je například ONCE ve Španělsku, RNIB ve Spojeném království a podobní poskytovatelé služeb v celé Evropě, nyní eh, vydávají verze knih v tom přístupném formátu eh, a platí za to sami. Často jsou eh, financovány soukromými dary a v některých případech na to dostávají omezené granty ze státních rozpočtů. Tyto organizace jsou nekomerční a pracují na neziskovém principu. Tyto organizace jsou tedy takzvanými schválenými subjekty a jejich uživatelé jsou dotčenými osobami, jak to definuje Marrakešská smlouva. My tam nech, my nechceme e, tato, tyto definice žádným způsobem omezovat. A proto jasně říkáme, že veškeré takzvané režimy náhrad by znamenaly dvojité břemeno pro všechny tyto subjekty, které se snaží o to, aby ty knihy byly přístupné pro osoby se zrakovým postižením. Protože tyto subjekty by vlastně musely platit tyto náhrady, navíc ještě k těm vysokým produkčním nákladům, které mají na, na, na <clears throat> tyto knihy. Článek 21 uh, umluvy o právech lidí se zdravotním postižením OSN říká, že Informace musí být dostupné v přístupné formě bez dodatečných nákladů. Takže jakýkoliv další poplatek, který by navyšoval ještě tu běžnou cenu, která eh, by se předávala k té ceně za eh, zpřístupnění knihy v přístupném formátu, by porušil článek 21 omluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Pokud eh, lidé budou souhlasit s tím, že, by to, že odpovědnost za přístupnost svých produktů by měly být vydavatelé, tak pak eh, není prostor na nic jiného než na běžné ceny pro tu situaci na trhu. Dámy a pánové, žádáme, aby byla v té stávající formě eh, respektovány klíčové prvky, návrhu směrnice a nařízení Evropské komise, aby byla zajištěna plná právní, plný právní soulad s cíly Marrakešské smlouvy, aby byl aby už e, zde přestal být ten takzvaný hlad po knihách ze strany milionů nevědomých lidí nebo lidí, kteří mají poruchy zraku a zrakové postižení a kteří žijí na celém světě. Děkuji za pozornost. Thank you very much. Děkuji vám, pane Angemane, za prezentaci. A nyní dám slovo zástupci vydavatelů panu Jose Borginovi, který je generálním tajemníkem Mezinárodní asociace vydavatelů a panu Pieru Atanasiu, který je radou eh, pro mezinárodní politiku italské asociace vydavatelů. A e, prosím, abyste využili e, dohromady 8 minut. Ano, děkuji. Především vám děkuji za pozvání. E, já jsem Jose Borgino a jsem generálním tajemníkem Um, International Publishers Association. Spolu se mnou je zde Piero Asenasio, který je ředitel pro mezinárodní evropské záležitosti v organizaci Asociane, Asociazione Italiana Editori. Karolsko eh, eh, Lavicari, který byl eh, rovněž pozván, se omlouvá, poněvadž je zaneprázdněn. Stručně tedy k naší asociaci. Vznikli jsme v roce 96 v Paříži a jsme největší federací národních eh, svazů nebo asociací eh, vydavatelů. Jsme zastoupeni v více než 30 eh, zemích a zastupujeme více než tisíc vydavatelů. Zajišťujeme, bojujeme tedy za svobodu publikování a další naše priority. Eh, podporujeme pozice z Marrakeše. Eh, my jsme eh, vám poskytli publikaci Marrakeš Guide a dále poziční dokument k implementaci Marrakešské dohody. Byli jsme pozváni abychom vysvětlili, jak překonávat ty největší bariéry eh, naplňování Marrakeše v EU. Stručně, kdybych tam je vyjádřit, eh, potřebujeme, aby Evropský parlament vytvořil maximální důvěru mezi všemi zúčastněnými, aby mohli spolupracovat. Naše asociace eh, byla u zrodu Marrakešské dohody. My jsme vytvořili platformy, platformu a jsme zakládajícími členy IBC a e, zde jsou zastoupeni všichni, všichni stakeholdři. E, chceme tedy, aby po celém světě byly publikace k dispozici v dostupném formátu a k dispozici e, postiženým lidem. Já jsem v Marrakeši byl a tu novou smlouvu jsme velice přivítali. Od té doby všechny členy pozvuzujeme, aby spolupracovali eh, s příslušnými orgány a podporovali eh, tisk pro postižené lidi. Chceme vytvořit eh, trh a propagovat publikace pro lidi se zrakovým postižením. se domníváme, že na základě marakešské smlouvy je třeba mm, uvést do pohybu proces, eh, kde bude možno eh, registrovat příslušné orgány a vydavatele eh, tak, aby mm, mohly být udělovány autorizace příslušným stakeholderům v členských zemích. To samozřejmě pomůže, vnese to řád do celého procesu a usnadní a zefektivní to práci autorizovaných e, subjektů. E, je třeba, aby autorizované subjekty byly e, zjistitelné, to znamená, abychom měli nějaký seznam nebo registr linku, proto bude možné tedy s takovým s důvěrou se na ně obracet a vytvářet kopie a, a tedy tisknou určité dokumenty, publikace. A také bude možné eh, vytvářet eh, bilaterální vztahy mezi registrovanými orgány a případně eh, ratifikovanými nebo ověřenými protěžky ve třetích zemích. A nyní dám slovo kolegovi Pěru Atanasiovi. Děkuji, děkuji za pozvání. Já bych se eh, zejména eh, chtěl eh, zastavit u toho entuziasmu a také u frustrace, které zažíváme. Entuziasmus, protože my jsme zažili takovou skvělou zkušenost což znamenalo podporovat eh, publikace, po, po, po, editory, kteří budou vydávat eh, eh, elektronické knihy. A potom jsme tedy je tedy prověřili, zda jsou v pořádku a pak tedy zda jsou příslušným způsobem publikovány. Potom jsme vytvořili metadata, tak aby eh, to mohlo být distribuováno v Itálii a aby každý ten soubor měl eh, příslušné charakteristiky pro eh, dostupnost lidí s, s postižením zraku a v podstatě, aby byly k dispozici všechny informace, jako v kterémkoliv jiném elektronickém knižním obchodě. Čili Skutečně tam eh, bylo obrovské nadšení eh, v tom okruhu lidí, kteří se tím eh, zabývali vydavatele, autoři, knihovny, různé platformy, a e, samozřejmě také italský svaz nevědomých. Výsledkem je to, že 30 e, e, italských e-knih se produkují přímo v formátu dostupném pro lidi, lidi s, poruchami zraku a skutečně dostáváme nadšené reakce a e, také, když hovoříme se zaměstnanci vydavatelství, e, taky jim to e, dělá radost. Nicméně jsme, jak jsem řekl, na nějakých 40%, ale to samozřejmě není dost. A druhá věc je, my souhlasíme s těmi, kdo říkají, že to nestačí, protože Eh, tady eh, není vlastně alternativa eh, k tady k tomu, k té akceptaci. A prostě jediná možnost je prostě spolupracovat. Zkušenost je taková, že 90% knih ve speciálním formátu pro nevidomé a pro dyslexiky jsou k dispozici v podobě master file pro vydavatele. A e, to znamená, že se daří e, snižovat náklady až 80%. Čili ta spolupráce to je velice důležitá věc. Čili musíme spolu komunikovat a také naslouchat proti stranám. Učit se od sebe navzájem. A ta naše dlouhodobá zkušenost eh, de facto znamená, že eh, jsme vydali eh, společné stanovisko k Marrakešské dohodě, tedy stanovisko vydavatelů a stanovisko Unie nevidomých. Bylo totiž pro nás poměrně snadné uvědomit si, že pokud eh, je těžko zjistit, jestli je eh, k dispozici eh, kniha v speciálním formátu, pak samozřejmě nemusíte odraze zjišťovat. A samozřejmě, pokud víte, pokud jste schopni se dozvědět, že taková kniha už je v upraveném formátu, tak není třeba na tom znovu pracovat. A, e, také Eh, řekněme, že eh, kniha, která je dostupná pro některé uživatele, pro jinou kategorii ne, tak to samozřejmě taky eh, není v pořádku. Děkuji vám. Thank you as well. Děkuji také mnohokrát, pane Atanázio. A nyní dostane slovo pan Steven Weiber, který zodpovídá za výzkumnou politiku v Mezinárodní federaci asociací knihoven a knihovních institucí. Opět slovo máte na 8 minut. Vážený pane předsedo, paní místopředsedkyně, pane místopředsedo, děkuji vám za dnešní pozvání. Já pracuji pro Mezinárodní federaci Asociace knihoven a institucí. V knihovnách eh, se dělá hodně věcí, ale například v knihovnách ve Spojeném království nebo v Belgii knihovny slouží komunitám což samozřejmě je včetně lidí, kteří mají nějaké postižení. A je to takto jaksi zakódováno v legislativě. Pokud jde o pomoc lidem, kteří mají eh, problémy se čtením tištěných materiálů a zrakově postižených. To je velice eh, důležité například pro rozvíjení různých standardů ve spolupráci mezi knihovnami. Také eh, se snažíme v rámci eh, VIPO vybudovat jakýsi mezinárodní rámec, který bude lépe přihlížet k potřebám uživatelů a k povinnostem vydavatelů. Pokud jde o ten hlad po knihách, eh, to si myslíme, že už je věc minulosti. Těch příkladů je celá řada. Máme dobré příklady v Itálii, jak jsme slyšeli, já mám dobré příklady i ze své země. Itálie samozřejmě je dobrý příklad, ale bohužel ne ve všech zemích je situace podobná jako v Itálii. Někde prostě trh nefunguje, takže se musíme eh, snažit z jiných zdrojů podporovat ten přístup. My máme asi tak pět eh, doporučení. Jednak je třeba zacílit zdroje. Jak říkal pan Angerman, knihovny mají omezené veřejné rozpočty. Potom zde jsou organizace pro zrakově postižené, ty také mají omezený rozpočet a pro nás je důležité, abychom zajistili, že každé euro bude vynaloženo skutečně efektivně na podporu přístupu ke knihám. Věci nebudou nikdy zadarmo. Knihovny platí za obsahy, organizace zrakově postižených také platí za obsahy. A pokud eh, potřebujeme vypracovat nějakou přístupnou kopii, tak to může stát tisíce eur. A pokud jsou potom ještě požadovány dodatečné náklady, tak to proporčně snižuje schopnost našich organizací vycházet uživatelům vstříc. Za druhé, je třeba našim institucím poskytnout určitou jistotu. A to se týká toho bodu odůvodnění číslo 11 preambule o kontrolách komerční dostupnosti. Do určité míry toto vlastně vůbec e, není otázka. Otázka tak nestojí, protože pokud e, má knihovna volbu mezi editorem, který je připraven poskytnout e, masterkopy a knihu v přístupném formátu, tak prostě s ním spolupracujete. Ale jsou zde dva problémy. Zkušenosti z Austrálie ukazují, že pokud dobře nedefinujete to, co znamená to komerčně dostupný, tak se z toho může stát překážka. Například eh, v Austrálii se řešili případy toho, zda ta komerční přístupnost pokud eh, tedy tam jsou nějaké knihy vytištěné ve velkém písmu, tak se ta výjimka z copyrightu nedá použít. A tu výjimku nelze použít, ani pokud ta kopie jak si eh, tam to písmo není dostatečně velké, aby to lidé skutečně mohli číst. Potom je zde ještě problematika přeshraničních výměn, kdy dochází k problému, že v rozvíjejících se zemích, v rozvojových zemích, v podstatě není možné zjistit, zda daná kniha je komerčně přístupná. Pokud chceme mezinárodně realizovat marakéskou smlouvu, tak nemůžeme knihovny nutit, aby po každé vždy ověřili, v každ- zda je nějaká kniha dostupná v přístupném formátu v každé zemi nebo v nějaké zemi. A potom eh, knihovny samozřejmě mají povinnost sloužit všem členům komunity, musí vědět, co členové komunity potřebují a musí se jim snažit vycházet vstříc. To je jedna ze základ eh, úmluvy o právech postižených, že ty služby by měli všichni dostávat stejné, bez ohledu na své postižení. A jakmile bude potřeba se nějakým způsobem registrovat, tak už to lidi odradí. Článek 9 Marrakešské smlouvy jasně říká, že smlouva neukládá povinnou registraci. Takto to v té smlouvě nestojí a my bychom to neměli dělat, protože to lidi odradí a omezí to počet těch organizací, které jsou schopny lidem se zrakovým postižením pomoci. Hovořili jsme zde také o důvěře. Myslím si, je to zajímavé, že pokud jde o knihovny, tak my hovoříme o sítích profesních organizacích, kde, které tedy eh, kde eh, lidé jsou profesionálové a dodržují profesní kodexy, ale podle marakéřské smlouvy vlastně takto to již funguje. A je třeba samozřejmě zajistit, aby ti lidé, kteří si ty knihy půjčují, jsou k tomu oprávněni, aby měli kartičku do knihovny. To samozřejmě knihovny dělají, ověřují, zda nedochází k nějakému porušování práva. Dále samozřejmě knihovny také vedou náležité záznamy a v souladu s tím, co pan Angerman říkal před chvílí, pokud budeme ukládat knihovnám další a další povinnosti, respektive na všechny ty autorizované subjekty, tak se celý ten proces ještě stíží, což jde proti Mezinárodní úmluvě o osobách s postižením. Pokud jde o piráctví, tak samozřejmě, že to je velká obava. Piráctví na světě samozřejmě existuje v této oblasti, ale na jednom semináři, který organizovala VIPO v loňském roce, například eh, v Indii, v Argentině, ve Spojených státech, se, když tam padl dotaz, zda existuje nějaké systematické piráctví, tak ve všech těchto zemích eh, ta, ta odpověď zněla ne. To znamená, ve velké míře k tomu nedochází. A na závěr se domnívám, že je třeba si uvědomit, že to, co uděláme v Evropě, bude celosvětový příklad. Lidé se prostě dívají co zde v Evropě děláme a poté to budou přejímat. A placení nějakých dodatečných poplatků, registrace, kontrola komerční přístupnosti, další ty eh, povinnosti výkaznictví. To vše může třeba fungovat v Evropě, nicméně ve, v zemích třetího světa to povede k tomu, že Marakajská smlouva fungovat nebude. My si musíme toto uvědomit, že to, co my zde rozhodneme, ne naruší provádění Marrakešské smlouvy někde jinde ve světě. Možná to je trošku zvláštní, že to eh, zní od eh, Brita a od pracovníka knihoven, ale chci říci, že komise odvedla skutečně skvělou práci, že ten návrh, který původně předložila, byl velice dobrý. Určitě nějaké drobnosti tam bylo potřeba změnit, ale ten eh, původní návrh byl tedy dobrý a měli bychom to co nejrychleji ratifikovat. Děkuji mnohokrát. A nyní je prostor pro dotazy od členů a reakce. Nevidím, že by se někdo hlásil. Takže se nejprve zeptám já. Můžete nám prosím říci, kolik potenciálních příjemců zde existuje, kolik eh, lidí se zrakovým postižením by mohlo mít prospěch eh, z toho, co říká Marakajská smlouva. Máte k dispozici nějaké číselné údaje? Yes. Uh, what we Podle odhadu existuje asi 285 milionů lidí na světě, kteří mají zrakové postižení nebo jsou slepí, nevědomí. V Evropě se odhaduje, že je to 30 milionů lidí, tedy v celé Evropě, a jsou do toho započítány eh, veškeré vady od tedy úplné slepoty až po různého eh, stupně zrakového postižení. Počet úplně slepých lidí, ten je nižší, ale zde v podstatě ty přesné údaje nemáme, protože v řadě zemí se nedaří poskytovat přesné údaje. Děkuji, paní Reda. Děkuji. Děkujeme, děkuji v první řadě za velice poučné prezentace. Já když jsem je poslouchala, tak jsem z toho měla dojem, že mezi jednotlivými pozicemi existují značné konvergence. Mám ještě ale dotaz na pana Arngermana, který stručně zmínil Federaci evropských vydavatelů která nám poskytla svůj poziční dokument a tam říká, že bod odůvodnění číslo 11 by měl být pozměněn a že veškerá díla, která nejsou komerčně přístupná, by měla být přístupná podle marakéšské smlouvy. A ten bod který eh, se týká běžných knihoven. Ten argument, že tam jsou také knihy, které eh, jsou i běžně komerčně přístupné, to dává smysl. Ale kladu si otázku, jak by to fungovalo z hlediska rozhodného práva, protože nějaká kniha může být dostupná v jedné zemi, ale nikoli ve druhé země, zemi. Takže jak by vlastně ty knihovny a další organizace měly postupovat při zjišťování, zda dané dílo je komerčně přístupné či nikoli v jakých zemích by to měly ty knihovny kontrolovat a je to vůbec proveditelné? Já si myslím, že to není proveditelné, že to nejde. Protože když máte eh, jasný důkaz toho, že daná kniha byla zveřejněná, vydána, tak eh, potom asi budete vědět, že je komerčně přístupná. Ale ona je to snazší. Nevědomá osoba která si může koupit komerčně přístupnou knihu, si ji koupí. A tato kniha by samozřejmě ale také měla být po ruce v knihovně. Žádná knihovna ale nebude tu knihu znovu zpřístupňovat, když už ta kniha zpřístupná je. Pokud je třeba k dispozici audioverze té knihy, tak je to v pořádku. Ale my zde máme knihy, které na první pohled vypadají e, přístupně. Je to třeba ve failu PDF a na první pohled se zdá, že vám ho elektronicky že se může elektronicky přečíst. Ale v mnoha případech pak zjistíte, že ta PDF nejsou přístupná, protože mají eh, jakýsi eh, layout, který neumožňuje tomu čtecímu zařízení to přečíst. A dosud to technicky nebylo vyřešeno. Takže v současnosti ten autorizovaný subjekt musí jaksi ručně takovouto knihu v PDF zpřístupnit. Děkuji. Tamhle pán sedící vzadu, můžete se prosím představit? Ano, děkuji. Já jsem David Hammerstein a zastupuji zde Světovou organizaci nevidomých. Jsem velice rád, jsem šťastný, že jsme dospěli k tomuto eh, historickému okamžiku pro Marrakešskou smlouvu, protože Marrakešská smlouva bude užitečná a pomůže milionům lidí po celém světě, pokud eh, dokážeme v Evropské unii vypracovat dobrou legislativu a pokud bude ratifikována. My máme velké obavy z těch nedávných tlaků a dopisů, která, které psali členové německé vlády, kteří jak si vynakládají tlak na to, aby minulý komisař pan Michel Barnier, tedy komisař za vnitřní trh, aby jaksi eh, k tomu nedošlo, Oni navrhují, aby tam byla, aby v marakéšské smlouvě nebo v té navazující eh, legislativě eh, byly doplněny ty věci o sekundární eh, kompenzaci editorů, ale o tom to ještě nediskutoval ani Evropský parlament. A my si myslíme, že toto by se tedy v té legislativě vycházející z marakéšské smlouvy objevit nemělo. Chtěl bych tedy jste eh, vás informovat o tom, že k tomuto tlaku ze strany německé vlády došlo a pro Evropský parlament je velice důležité, aby jasně řekl, že nechce komplikovat tu legislativu, nechce tam doplňovat další administrativní a další zátěž. A to, co v první řadě nechceme, je nějaký politicky sporný návrh, protože v tomto okamžiku prostě není čas na to, abychom diskutovali o obecných otázkách copyrightu ale jde o zajištění lidských práv pro velice specifickou komunitu, která trpí tím hladem po knihách. Takže já chci apelovat na Evropský parlament, aby našim německým kolegům jasně řekl, že prostě toto není správný okamžik na diskusi o obecných otázkách autorských práv. Děkuji. Já si myslím, že pan Bordino asi chce zareagovat. ne na toto prohlášení, které nyní zaznělo, ale ještě bych chtěl říct něco k té komerční přístupnosti. To, že je nějaký vydavatel na světě, který by nechtěl poskytovat zboží na trh, to mi přijde zvláštní. Každý vydavatel chce dostat na trh co nejvíce knih v co nejvíce dostupných formátech, co největšímu počtu čtenářů. Myslím si, že se police knihoven nebudou asi náhle vyprazňovat, stejně tak, jako se nevyprazňují knihovny pro lidi s normálním zrakem. Myslím si, že bychom měli také spolehat se na profesionalitu našich kolegů knihovníků, kteří zjistí, zda jsou knihy komerčně dostupné či nikoli. Stejně tak, jako již dnes mohou knihovníci zjišťovat, zda je nějaká kniha dostupná někde jinde ve světě. To hlavní, co vydavatelé říkají, pokud jde o komerční dostupnost, je to, že jaksi eh, Nejde o to, abychom měli neomezený počet dostupných kategorií Harryho Pottera, ale je třeba nalézt ty knihy, které dosud nebyly dány do nějakého přístupného formátu a zpřístupnit je. Pane Andersone, chcete něco ještě říci před úplným závěrem? Ano. Já mám dotaz především na pana Vajbra, ale samozřejmě i vydavatelé nebo pan Angerman chtějí zareagovat, tak také budu rád. Já to celé vidím tak, že jeden z hlavních bodů toho, co říkal pan Weiber, je, že pokud eh, do toho původního návrhu komise doplníme požadavek, že je třeba ověřit komerční dostupnost díla jaksi předem, nebo tam dáme pravidla pro dodatečnou odměnu u těch děl, která dosud nebyla v tom přístupném formátu. Takže existuje velká pravděpodobnost, že i když Evropská unie marakéřskou smlouvu na papíře implementuje, tak že ta implementace bude velice oslabená a že většina knih, které by byly bývaly, mohly být zpřístupněny na celém světě pro postižené lidi, nebudou zpřístupněny. Jinými slovy, že implementace marakéšské smlouvy zůstane na papíře, že se neprojeví ve skutečnosti. Pochopil jsem to správně, pane Výbre? A samozřejmě, pokud chtějí zareagovat i vydavatele, tak prosím. Jedním slovem odpověď je ano. Jak pokud jde o knihy, které budou zpřístupněny pro ty lidi, kteří mají eh, dosud eh, přístup k jednomu procentu, kde je tedy ten hlad po knihách, na rozdíl od u nás, kde máme těch 10 až 40 procent a ve třetích zemích tam prostě nelze ověřit, zda je nějaká kniha jinde dostupná. A ten příklad, který jsem uváděl, že fungujeme jako model pro další země, to znamená, Například eh, v Kolumbii mají eh, stránky, které se věnují té výjimce z autorských práv a oni to v podstatě úplně celé copypastovali, převzali od nás. Takže si uvědomme, že to, co schválíme zde, budou přebírat jiní. Jak jsem eh, říkal, pan Weber i pan poslanec mají nebo pan z té asociace e, nevědomých e, mají pravdu, když říkají, že by se neměly vyžadovat nějaké další poplatky za zpřístupnění. Ale i ve svých dokumentech uznáváte, že nemá smysl, pokud víte, že kniha je již přístupná, vynakládat velké částky na to, aby byla zpřístupněna znova. Je třeba mezi těmito dvěma body nalézt nějakou rovnováhu, nějaké řešení. Nemá smysl tu výjimku uplatňovat, pokud ta kniha je již zpřístupněná, ale měli bychom si být také jisti, že toto nebude používáno proti uživatelům v tom, že bude jaksi omezen ten počet dostupných knih. My bychom se měli snažit o co největší počet těch přístupných děl. A pokud jde o tu širší diskusi o té přístupnosti, tak tam je zásadní e, problém s tím, jak by ta dostupnost děl jinde měla být ověřena. Děkuji. Chce ještě komise něco doplnit? <clears throat> Thank you, chair, and uh, good afternoon. Ano, děkuji, pane předsedo. Přeji všem dobré odpoledne. Myslím si, že už uh, mohu být velice stručný, protože už vlastně i má kolegyně Maria toto téma velice dobře uvedla. Chtěla bych v zásadě pouze potvrdit, že komise obecně samozřejmě vítá uh, způsob, jakým Evropský parlament i Rada přistupují k této věci panuje zde takový obecný um, souhlas, že potřebujeme rychlý postup, že nechceme komplikovat ta jednání a myslím si, že se ukazuje, že tento přístup sdílejí obě instituce, oba orgány, takže jsem si poměrně, jsem poměrně přesvědčen, že ten pokrok můžeme učinit rychle. Co se týče toho bodu odůvodění 11, je tam tedy ten, ta komerční dostupnost a ty režimy náhrad to jsou takové hm, problémy, o kterých se ještě musí hovořit. Myslím si, že z pohledu komise k tomu mohu dodat, že jsme to nezamýšleli tak, že eh, by bylo vůbec zapotřebí takové povinnosti tam zavádět a proběhly tam různé diskuse, které se týkaly vhodnosti, pro mě všeměřenosti a byly tam různé právní analýzy. A <clears throat> my jsme měli pocit, že hovoříme pouze o specifické situaci, kdy selhává trh. Že se snažíme mm, o to, abyste byly nějaké hmatatelné, co nejhmatatelnější výsledky pro nevědomé lidi. Ale zároveň chceme Eh, eh, také brát v úvahu i tu další stranu v členských státech. Myslíme si, že by bylo, eh, že, že by nebylo možné, abychom dále ještě zvětšovali právní nejistotu a přinášeli další náklady. Takže my se chceme věnovat v této věci opravdu pouze případům, kde trh selhává a chceme co nejpřímněji zde provádět smlouvu. To je vše, co k tomu mohu říci zatím v této věci, ale jinak si myslím, že velice brzy nalezneme konstruktivní řešení díky spolupráci obou zákonodárců. Ano, já si myslím, že teď vlastně jste už odpověděl i na to, co říkal pan Barněs, byť nepřímo. Děkuji. A teď dám ještě slovo zpravodaj panu Andersonovi, aby toto téma zakončil. Děkuji. Já bych nejprve chtěl poděkovat všem panelistům za jejich skvělé komentáře, za jejich osvětlující komentáře. Myslím si, že to téma je velice zajímavé. Budeme teď hovořit o legislativních aktech, kterými se provádí Marrakešská smlouva. O tom budeme vlastně hovořit zítra, čili dnes mohu být stručný. Myslím si, že všichni zde chceme, aby Marrakešská smlouva fungovala v praxi, aby zpřístupňovala díla i lidem s poruchami zraku. Je důležité také respektovat principy Marrakešské smlouvy. Hmm. Nej, není možné, aby došlo k nějakému oslabení těch hlavních principů. Návrh komise musí být proveditelný, musíme také zaručit, že tam nebudou žádná další omezování a žádné další překážky, které by ještě zacházely nad rámec těch stávajících eh, rámců eh, jak evropské legislativy, tak i eh, omluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. A to je tedy z mé strany vše na závěr. Děkuji. Děkuji. Já bych chtěla ještě poděkovat všem hostům, kteří se zúčastnili dnešního slyšení. Děkujeme vám za vaše komentáře, za vaše prezentace a doufáme, že eh, jak tu směrnici, tak i tu, to nařízení úspěšně dokončíme, abychom se tedy nemuseli na stejné téma vlastně znovu setkávat a jednat o něm. Já bych ještě možná teď ponechal pár vteřin našim hostům na rozmyšlenou, aby si rozmysleli, zda eh, chtějí odejít nebo zda chtějí se trvat v jednacím sále. Okay, thank you very much. We will continue by our... Děkuji, budeme pokračovat podle pořadu jednání. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pokud chcete ještě hovořit o předchozím bodu, můžete tak eh, učinit, ale prosím mimo tento jednací sál. Poprosím tedy ještě všechny o klid. Okay. Please, can we continue? Můžeme prosím pokračovat s dalším bodem? Now we are at point number four. Nyní se dostáváme k bodu čtyři a čeká nás výměna názorů s Evropskou justiční vzdělávací sítí. Dovolte mi přivítat pana Vojčecha Postulského, generálního tajemníka Evropské justiční vzdělávací sítě. Také vítám paní Valerii Sagan, která je zástupkyní ředitele École Nationale de la Magistrature. A také zde vítám pana Quentina Baltazara, který eh, řídí úřad Evropské justiční vzdělávací sítě. Hmm, máte společně 20 minut na vaše prezentace a dávám vám tímto slovo. Děkuji, pane předsedo, děkujeme za to, že jste nám dal slovo a děkuji také za to, že jste uspořádali dnešní toto slyšení, toto výměnu názorů. Tak eh, dovolte mi nejprve říci, že na začátek bych chtěl vlastně představit Evropskou justiční vzdělávací síť, jak tato síť vypadá po 15 letech, kdy existuje a kdy Evropský parlament eh, mm, podporuje, jaké jsou naše cíle, jaké jsou naše problémy, nebo respektive jaké, mm, jakým, před jakými výzvami stojí eh, justiční vzdělávání v Evropě. Také chci hovořit trošku i o budoucnosti. Podívám se na to ze dvou pohledů, které vlastně velice jasně popisuje, jak vypadá tato síť. Za prvé, to bude vlastně národní pohled, jak už jste říkal, má kolegyně, která se, zastav, která se zastupuje francouzskou školu, bude hovořit o, té, o tom pohledu e, národním, když to pak je zde ještě druhý pohled ze strany těch zúčastněných stran, e, soudců státních zástupů a jejich vzdělavatelů. Také zde máme i třetího kolegu na začátek. A mi dovolte několik základních faktů, vlastně ještě z, tak z, z jakéhosi bruselského pohledu, protože jsem generálním tajemníkem této sítě, abychom lépe pochopili, jak tedy si naše síť teď stojí v rámci Evropské unie. Myslím si, že se všichni shodneme na tom, že ve stávajících eh, časech se klade důraz na justici ve všech členských státech, jak je justice efektivní a jak slouží občanské společnosti. A od nás, od soudců, státních zástupců i vzdělavatelů se očekává, že budeme všichni plnit naše úkoly účinně a s řádnou péčí a k tomu potřebujeme řádné vzdělávání ještě předtím, než se staneme eh, soudci a státními zástupci i potom během naší práce. To je právě úkolem Evropské justiční vzdělávací sítě. Je to vlastně združení různých členů a právě tato síť má na starost připravovat soudce a státní zástupce, aby dokázali řešit všechny výzvy, které před nimi stojí. To, eh, Evropská justiční vzdělávací sítě je tedy eh, organizace, která je registrovaná zde v Belgii a jejím, jejími mm, členy je 35 různých vzdělávacích institucí, vlastně ze všech členských států, ze všech 28 členských států a pak je tam ještě Akademie evropského práva. <clears throat> My jsme byli vytvořeni určitým způsobem a stále vlastně e, pokračujeme v této fáze. Ctíme nezávislost soudnictví, nejsme součástí mm, té evropské mm, struktury, vlastně pracujeme pro justici. Když bych měl stručně charakterizovat eh, Evropskou justiční vzdělávací síť, tak bych řekla, že má dva rysy. Za prvé, my jako síť jsme velice silnou a efektivní strukturou, sídlíme zde v Bruselu a um, každý rok eh, vzděláváme zhruba 6 tisíc soudců a státních zástupců, takže jsme velice silnou institucí. Ale na druhé straně, pokud se podíváte na naši síť, tak musíme říci, že jsme vlastně sítí a to je také klíčovým rysem. Jak už jsem říkala, jsme vlastně sítí vnitrostátních vzdělávacích institucí. Takže to vlastně, nebo ten způsob, jakým fungujeme, odráží požadavky soudců. Není to tak, že někdo v Bruselu by nám měl říkat, co máme dělat, ale děláme to, co od nás vlastně očekávají přímo soudci a státní zástupci, kteří eh, fungují u soudů všech 28 členských států. Eh, snažíme se dělat to, co nemohou dělat vnitrostátní orgány sami o sobě. Máme erudici, zkušenosti, eh, podporujeme mm, spolupráci v rámci sítě, aby všechny tyto Eh, vnitrostátní vzdělávací instituce mohly dobře fungovat. Takže to jsou takové ty dva, dvě hlavní eh, rysy, které se vyvinuly za těch 15 let naší existence. Samozřejmě, že naše síť eh, nefunguje sama o sobě, fungujeme v synergii s evropskými orgány, také s agenturami nebo s institucemi vnitra a um, justice, například CEPOL, s nimi spolupracujeme a s nimi také, e, protože jsou různé příležitosti, kdy e, soudci jsou také, mm, prochází vzděláváním spolu s policií při různých e, příležitostech nebo v různých tématech. Takže s těmi všemi subjekty také spolupracujeme. A jaký, jaká je hlavní cíl našich činností? Vzdělávání, které nabízí Evropská justiční vzdělávací síť, eh, vychází z toho, že máme velký počet soudů eh, všech členských států, takže každý seminář ehm, navštěvují soudci a státní zástupci z 20-21 zemích. Eh, jsou společně vzděláváni, vedou různé diskuse, hledají řešení na různé problémy, které vlastně jsou obdobné v různých členských státech. Věnujeme se mnoha tématům, nejsou to pouze právní témata. Samozřejmě ta eh, spolupráce, soudní spolupráce, to je vždy v tom našem portfoliu, ale <clears throat> také se teď třeba věnujeme azylu, migraci, terorismu, Třeba příští rok plánujeme více než 20 eh, témat eh, vzdělávacích aktivit právě v těchto oblastech, je důležité, abychom pomáhali soudcům v těch věcech, které se ší teď právě v Evropě. Ale také zde máme různé um, spíše administrativní věci, třeba jak připravit soudce na to, aby se třeba stali předsedy soudu. Máme také jazykové kurzy a soustředíme se samozřejmě i na vzdělávání vzdělavatelů, na vzdělávací metodiku. Hmm, a mm, snažíme se nacházet způsoby, jak vzdělávání <coughs> um, a také se snažíme o snižování nákladů. Pak se věnujeme i státním zástupcům. Máme zde různé způsoby seminářů, máme také třeba způsoby elektronického vzdělávání. Takže to je tak eh, v kostce přehled našich vzdělávacích aktivit. Dnes jsme vám také rozdali zprávu o naší činnosti, kde si můžete podrobně prohlédnout informace o všech tématech, kterým se věnujeme. Ještě abyste získali představu, jak jsme pracovali třeba v těch posledních letech. Takže v roce 2005 Evropský parlament požádal naše síť, aby zahájila program výměny. Tehdy jsme měli 160 eh, účastníků E, byli to soudci, které jsme vyslali na dva týdny do jiného členského státu, aby se vlastně podívali, jak jejich kolegové v jiné členské zemi pracují. V loňském roce už těch soudců bylo více než 2000. Takže se ukazuje, že zlepšujeme svou nabídku a také se ukazuje, že je zde poptávka po takových, um, po takových výměnách, po takových zkušenostech a určitě to poroste i v budoucnu. Ještě se podívejte prosím na číselné údaje, které ukazují jednak počet osob, které jsme vyškolili, kteří prošli našimi vzdělávacími aktivitami, ale ukazuje se zde rovněž, jak je důležitá naše nabídka. V modrém uvidíte počet soudců a státních zástupců, kteří se v jednotlivých letech účastnili těch přeshraničních činnostech v rámci eh, pod hlavičkou naší sítě. V červené jsou Eh, účastníci přeshraničních činností, které byly zorganizovány mimo rozsah působnosti naše sítě. Takže vidíte, že opravdu ta velká většina lidí, kteří se účastnili těch přeshraničních programů, jsou eh, lidé, kteří eh, tak činili v rámci právě aktivit naší sítě. A třeba v roce 2015 to bylo kolem 6 tisíc, v roce 2016 rovněž kolem 6 tisíc. Eh, pardon, v roce 2016 už jich bylo téměř 6 tisíc. Nakonec bych se ještě chtěl eh, zaměřit na finanční aspekty naší nabídky. Naše síť je financovaná z programu Spravedlnost. Eh, v letošním roce bude náš rozpočet bez 100 000 téměř 10 milion eur a 96 těchto peněz Mm, nám dává Evropská komise a pak tam jsou ještě 4%, kterými přespívají eh, justiční vzdělávací instituce členských států. Chci říci, že to jsou, nebo ta, ten jejich finanční příspěvek je pouze 4%, nicméně tyto vnitrostátní vzdělávací instituce nám poskytují své zkušenosti, své odborníky a to jsou všechno věci, které vlastně nelze úplně vyčíslit penězi nebo nějaké uh, přepočítávat na peníze. Díky eh, financím, které dostáváme zejména od Evropské komise, můžeme mm, nabízet stále kvalitnější služby. Každý rok se náš rozpočet navyšuje a my také se nám, také se nám daří snižovat ale náklady na vzdělávání. Jsme velice efektivní, ehm, máme vysokou kvalitu a zároveň se nám daří snižovat náklady na toto vzdělávání. To je takový obecný přehled a pokud mi nyní dovolíte, dal bych nyní slovo své kolegyně paní Valerie Sagan, která je vlastně členkou justiční vzdělávací instituce z Francie, aby pohovořila o Evropské justiční vzdělávací síti z toho národního pohledu. Děkuji. Děkuji, budu hovořit francouzsky, pane předsedo. Dámy a pánové, paní místopředsedkyně, pane místopředsedo. Já bych vám chtěla poskytnout pohled jednoho z členů této sítě, protože Národní škola pro soudce ve Francii je součástí této sítě a využívá jejich služeb od doby, kdy byla síť založena. Všechny naše školy uznávají význam JTN eh, e a my bychom už v podstatě se ani bez sítě nedokázali obejít. Především pokud jde o vzdělávání v oblasti evropského práva, je velice důležitá pro všechny naše soudce a státní zástupce. A ta teoretická příprava ta je poměrně snadná. To, co je potom velice obtížné, je, aby si jednotlivé soudní orgány rozuměly a důvěřovaly. A síť zde poskytuje celou řadu nástrojů, které toto zajišťují, protože vlastně zajišťuje neustálé proplétání různých státních příslušností, Společně se ti lidé vzdělávají, seznamují se v rámci výměných programů se svými soudními systémy a využívají té reciprocity. Druhý příklad. Víme, že některé z našich zemí byly zasaženy násilnou radikalizací a terorismem a díky síti se nám v těch eh, dalších měsících podařilo vybudovat systém společného vzdělávání a také systém výměn. Například pokud jde o pochopení fenoménu, radikalizaci, porozumění tomuto jevu a také eh, pokud jde o ty reakce, různé například eh, deradikalizační programy, práce s těmi lidmi ve vězeních a podobně. A díky síti se nám podařilo skontaktovat s našimi protějšky v Evropě, tedy s těmi, kteří také nejvíce utrpěli terorismem a společně se nám tedy dařilo nějak proti těmto jevům postupovat. Třetí bod. Víte, že evropské soudní systémy jsou velice přetížené. Žádosti po zásahu spravedlnosti neustále narůstají a nevždy v součinnosti s tím narůstají i příslušné rozpočty. A my proto se musíme snažit eh, zefektivnit fungování našich organizací. Eh, jednotliví eh, předsedové soudů i prokurátoři mají také jaksi velkou administrativní zodpovědnost a na evropské úrovni se musíme e, snažit e, i v tomto lidi připravovat, v tom, aby byli schopni na jedné straně zajistit určitou efektivitu, ale na druhé straně také nezávislost soudů. Ty jsou tedy takové technické výměny, ale vedle toho se šíří i společná kultura toho, jak má vypadat vzdělávání soudců a státních zástupců a jaké místo má takováto, takovéto vzdělávání zaujímat v rámci státních institucí a v rámci vůbec právního státu. Proto je důležité, aby si všechny školy přijímaly několik společných zásad, které se opírají o poměrně snadné principy a které naleznete i v dokumentech, které jsme vám předali první řadě je třeba dříve, než daná osoba začne pracovat jako soudce nebo prokurátor, měla odpovídající odbornou přípravu. Ono to zní jako samozřejmost, ale ne vždy tomu tak je. A neznamená to, že ten člověk bude mít pouze teoretickou přípravu, přípravu v tom eh, soudnictví, ale také praktickou přípravu. Za druhé, je zde zásada celoživotního vzdělávání, protože právní normy se vyvíjejí, stejně tak jako postupy a metody, vyvíjí se také technologie a to má také závažný dopad na naši práci. Jak jsem říkala, ta odborná příprava by se neměla omezovat pouze na znalost práva. Je velice důležité klást důraz také na ty odborné postupy, například jak se vede slyšení, jak se eh, respektují ty eh, strany sporu, jak eh, se vede vyšetřování, jaká je role advokátů. To vše by mělo být součástí jádra tohoto vzdělávání. Samozřejmě, že důraz klademe i na kompetence a zodpovědnost členských států, protože na nich je, aby takovéto vzdělávání umožnili. A potom je zodpovědností soudců a státních zástupců, aby tuto zodpovědnost eh, skutečně realizovali a nezříkali se jí. Proto je velice důležité jak si aby ve všech eh, členských státech eh, byla také odpovídající podpora právního vzdělávání. Jaké jsou hlavní úkoly, před kterými stojíme? Jednak je to velká pracovní zátěž soudců a státních zástupců a to má přímé dopady také na vzdělávání, protože Někteří soudci či státní zástupci eh, vlastně se již dále nevzdělávají, buď eh, jak si eh, sami se toho zříkají, nebo na nátlak nějakých nadřízených orgánů, prostě aby to všechno stihli, tak již jaksi se nevzdělávají dále. Všichni to známe, víme, pokud jsme soudci nebo státní zástupci, že zde je určitá tenze, určité napětí a je velice obtížné to další vzdělávání začlenit do naší práce. Abychom budovali vzájemnou důvěru, musíme ale také mít eh, snadné prostředky ke vzájemné komunikaci. Víme, jaká, jaký je problém eh, s jazykovými schopnostmi, a síť nám zde přispívá také organizací jazykových kurzů. Nestačí to ale, pracujeme hodně také na terminologii, Víte, že používáme jazyk, který ne vždy je snadno srozumitelný, ale my mezi sebou si musíme rozumět a evropský rámec je vhodný právě na usnadnění takovéto podpory a porozumění. A také je třeba, jak se, aby ten právnický jazyk byl srozumitelný všem odborníkům. Pokud jde o specializaci, víme, že právo se stále zesložituje, narůstá také objem e, zdrojů práva a ta specializace tomu nevždy odpovídá. Potom jsou zde v některých e, členských státech úsporná opatření, která se týkají i soudních orgánů a to je někdy také velký problém. A na závěr bych ještě chtěla zdůraznit, že se zde objevují i nové potřeby, já jsem již hovořila o tom, že nelze, nestačí lidi vzdělávat pouze jaksi v tom právu samotném, ale víme, že důležitá je také deontologie, to znamená, jak eh, jak si komunikovat eh, navenek eh, s veřejností a s těmi lidmi, které se účastní sporů. Další výzvou jsou také nové výukové metody, například eh, vzdělávání na dálku pomocí moderních technologií, internetu. A i zde je velice důležitá výměna znalostí a zkušeností. Síť existuje tedy asi 15 let, jak bylo řečeno, a my Nyní přemýšlíme o našem budoucím strategickém plánu, o tom, jak by měl vypadat. Ten strategický plán by nám měl umožnit, abychom mohli lépe komunikovat nebo reagovat také na evropské instituce. My jsme hodně závislí na financování Evropskou komisí, Vedeme s nimi dialog. Ten strategický plán bychom měli přijmout do roku 2020. Na podzim budeme mít, 2018 eh, budeme mít setkání všech ředitelů zúčastněných škol a chceme tedy diskutovat i se zástupci Evropské komise a byli bychom velice rádi, kdybychom i s vámi si mohli vyměňovat informace o jednotlivém eh, o směřování a o tom, co vy považujete za důležité a nezbytné. Děkuji. Děkuji za vaši prezentaci. A nyní máme několik minut na případné dotazy od členů. It's Monsieur Le Breton. Pan Le Breton. Merci, Monsieur le Président. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl v první řadě poděkovat všem zástupcům Evropské sítě pro justiční vzdělávání. Jejich prezentace byly velice zajímavé. Chtěl bych poděkovat především paní Sagan, že přišla a že hovořila francouzsky, protože zde si myslím, že by Moliérův jazyk měl zaznívat častěji z těchto lavic. Bohužel ale ten dokument, který jsme obdrželi, je pouze v angličtině. Máme zde e, rozpočet 10 milionů eur, takže by část toho rozpočtu šla možná využít také na překlad, alespoň do těch hlavních jazyků Evropské unie. Ta síť e, spolupráce pro justiční vzdělávání je podle mého názoru velice zajímavá, protože umožňuje spolupráci státních e, soudních systémů a já toto velice podporuji, na rozdíl od integrace, která mi často dělá problém. Hovořilo se zde například o poznávání jiných soudních systémů, při tom, jak reálně fungují. Umožní to také, aby si naši soudci uvědomili, že jinde třeba mají nějaké postupy, které by se mohli inspirovat. A potom eh, samozřejmě člověk tím také získá větší důvěru. Myslím si, jak si eh, důvěru navzájem. Potom tam je jedna věc taková trošku záhadná, podle mého názoru. My jsme tam viděli ty tabulky v prezentaci a z, vypadalo to, že vlastně všechny ty výměny soudců z Evropě, v Evropské unie probíhají jaksi pod záštitou sítě, ale potom jsou tam i výměny, které probíhají mimo Evropskou síť pro justiční vzdělávání. A to by mne zajímalo, jakým způsobem se to organizuje, protože já nejsem příznivcem monopolu a myslím si, že především v oblasti vzdělávání je důležité, aby těch možností bylo více. Děkuji vám. A ještě možná pan Zvěvka se chce to eh, Děkuji vám, pane předsedo. Eh, tak eh, já eh, bych teď měl litovat toho, že pan soudce nehovořil polštinou jazykem Mickeviče a Jana Pavla II. Je to, je to pěkný jazyk, kterým se vyjadřoval stejně krásně jako jazykem Moliera, ale prostě nebudu to vyčítat panu soudci Postulskému. Děkuji vám za informace. Jsem eh, rád, že pana soudce eh, znám, čas od času se eh, stýkáme, takže v podstatě jsem jaksi aktuálně informován o všem, co se děje. Ale napadá mě otázka, která možná by mohla jaksi pootevřít budoucí výhled, horizonty. Hovoříme o Eh, tom, jak školit soudce, což je velice potřebné, eh, pokud má fungovat justice v Evropské unii. Eh, nebylo by vhodné, a možná, že už se to tak děje, ale nebylo by vhodné roz, Eh, rozšířit možnosti, eh, také zaměřit se na střediska školení soudců. Eh, totiž v podstatě, aby už při svém vzdělávání se seznamovali s unijním právem. A možná by to bylo dobré, jak si v rámci spolupráce příslušných univerzitních fakult E, ještě jednou děkuji za informace a děkuji vám za vaši práci. Kavada. Pan Kavada. No, e. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za vaše podklady a prezentace a má otázka je poměrně snadná. Už dva roky prožíváme tragédie na které ani soudní svět, ani policie nejsou v podstatě připraveny a svět eh, teroristů má určitý náskok, stejně tak eh, jako eh, organizovaný zločin, jak říkal soudce Bertosa. Co podle vašeho názoru chybí soudcům a vyšetřovatelům v dnešní době? proto, aby mohli postupovat mnohem rychleji, aby dokázali více a rychleji postihovat vrahy a ty, kdo k těmto činům vyzývají, protože to je jev samozřejmě, který není pouze na národní úrovni, který je mezinárodní, celoevropský. Vy jste hovořila o budování důvěry, ale to je samozřejmě velice dlouhý proces. Chci se zeptat, zda spolupráce přesce jen nenaráží na národní bariéry, které umožňují potom, že zločinci z toho mohou profitovat. My eh, jsme zde měli jednoho eh, člena, který velice podporoval spolupráci soudů, včetně spolupráce nejvyšších soudů, ale chci se zeptat, eh, zda dnes na evropské půdě, protože já samozřejmě respektuji státní suverenitu, ale jestli bychom si neměli jak si eh, klást otázku, jak postupovat efektivněji, rychleji a více na úrovni společenství. Marinu Pintu. Děkuji, pan Marinu Pintu. Děkuji mnohokrát za pod vaše dokumenty a vaše prezentace ta síť pro vzdělávání, justiční vzdělávání je skutečně velice eh, zajímavá, ale myslím si, že je zde trošičku zanedbáváno vzdělávání advokátů, protože to je eh, liberální povolání, a v jednotlivých členských státech jsou advokáti stejně důležití jako ty ostatní profese. A měli bychom proto také dbát na jejich vzdělávání, protože systémy soudnictví nemohou dobře fungovat, pokud nemáme také dobré advokáty, kteří jsou nedílnou součástí systému soudnictví. Myslím si, že Evropská síť pro justiční vzdělávání by měla věnovat větší pozornost také vzdělávání advokátů. Jednotlivé členské státy by měly mít zájem na tom, aby měli dobré soudce, ale také, aby měli dobré advokáty. A nezávislé na jiných aspektech by členské státy měly přijmout i určitou zodpovědnost například za finanční podporu, která by umožňovala advokáty vzdělávat lépe, protože oni jsou také zásadní součástí toho systému. Byl bych velice rád, kdyby naši hosté k tomu mohli něco říci. Jak tuto potřebu vzdělávat advokáty vidí oni? Thank you very much. Děkuji vám. Takže eh, tolik eh, naše otázky a eh, prosím, kdybyste ani mohli odpovědět jakýmkoliv jazykem, výjimečně jazykem Shakespeare. Ano, děkuji vám za otázky. A já začnu angličtině a potom francouzsky. My máme angličtinu a francouzštinu jako dva pracovní jazyky naší sítě ETN co všem neznamená, že bychom byli omezeni pouze na tyto jazyky. Třeba metodická příručka, eh, ta se publikuje ve všech pracovních jazycích EU. A skutečně ve všech těchto jazycích eh, jsou zašivé principy jsou dostupné. Eh, to je Eh, takové omezení, eh, protože eh, my všichni musíme tedy se nějak smířit tedy s touto jazykovou rozmanitostí. Máme, ta republiky máme také španělsky, italsky a dalších jazycích, německy. Já bych začal těmi otázkami o tom programu výměnném. Náš výměnný program to je vlastně eh, dominantním programem v různých výměných programech v Evropě. Je to obrovský program. Máme spoustu různých typů výměn, například eh, vysláme soudce na dva týdny do jiné členské země, což je ovšem eh, velice základní program, ale pak máme specializované například o právě ekologickém, trestním a tak dále. Eh, máme výjem, výměny třeba budoucích soudců, čili studenty soudnictví, vysíláme do zahraničí. Eh, také soudci výjíždějí do evropských institucí, do Lucemburska, k soudnímu dvoru, k Eurojustu a tak dále. A máme prostě dominantní postavení eh, v výměnách v oblasti soudnictví, ale nemáme monopol, takže existují ještě iniciativy, například Eh, nejvyšších soudů, eh, což organizuje jejich eh, asociace. všem takové výměny, to je velká výzva, nám se podařilo nám se podařilo to zařídit tak, aby to příliš nezatěžovalo národní instituce, aby to bylo proveditelné. Ovšem mm, vím, že jiné sítě s tím mají trošku potíže, poněvadž problém už je tedy Eh, dát dohromady kolegy, kteří k sobě pasují jazykově, pokud se týče zájmu a tak dále. Čili eh, my se tím zabýváme, takže to skoro vypadá, jako kdybychom měli monopol. Ale fakt je, že my se snažíme reagovat na všechny potenciální potřeby. Čili já si myslím, že tady ten náš skoro monopol je akceptován a vnímán pozitivně. Jinak eh, někteří se tedy eh, soustředují na soudce a prokurátory, až když jsou jmenováni. Eh, pane Zvěvko, ano, měli bychom se soustředovat také na mladé, kteří uvažují kariéry v soudnictví. A Eh, tito, tedy eh, ti, kteří jsou právě ve eh, stádiu studií a dosud nejsou tedy jmenováni do proces, profese. Máme tady program Jakos, to je právě program výměny těchto, řekněme, čekatelů. Takže tady máme také soutěž, kde oni se mohou měřit eh, ve znalosti evropského práva. Eh, letos eh, budeme spouštět také program letních škol, kde právě na tyto ještě nesoudce se budeme zaměřovat. Hodně spolupracujeme s univerzitami, domníváme se, že tady by také se tam mohlo vyučovat trošku jinak. Naše metodika je ovšem metodikou eh, pro, řekl bych tak, dalšího vzdělávání. Eh, hodně se učí tedy ze zkušeností z praxi, čili je to poněkud jiné, než je akademické vzdělávání, ale na akademickou obec určitě nezapomínáme a jsme eh, ve styku s akademickou obcí. A když hovořím o různých profesích, souhlasím, že účinnost eh, justičního systému nezávisí pouze na prokurátech, rotorech nebo soudcích, ale týká se to také eh, právníků, eh, soudních úředníků a tak dále. Ti všichni potřebují být řádně vzděláni. Naše mise asociace ETN znamená pracovat také, spolupracovat také s prokurátory a soudci, ale nejenom s nimi. My se snažíme objevovat oblasti, kde eh, by například věci pomohlo společné vzdělávání soudců a advokátů. My eh, všem eh, máme zkušenost, že u advokátů je organizace takovýchto setkání mnohem obtížnější než třeba u soudců či prokurátorů. Eh, tady prostě eh, je to jednodušší. U eh, advokátu je to, je to horší, protože tam to je vzdělávání pochází z velkého počtu zdrojů, čili tak nějak propojovat se na evropské úrovni je mnohem těžší. Přesto si myslíme, že jsme vhodným instrumentem, abychom pomáhali tedy v profesích, které jsme tady jmenovali. A jak říkám, tady eh, fungujeme také tedy eh, s právníky, tedy s advokáty, také s policejními eh, důstojníky a tak dále. Samozřejmě, že je tady třeba opatrně našlapovat, třeba soudci potřebují takové zabezpečené prostředí, aby se mohli otevřeně, si otevřeně vyměňovat nástroje takže eh, tady v tomto jsme podporováni i komisí. Eh, soudci a prokurátoři, pravda je, že na evropské úrovni eh, jsou tito školení nejvíce. Děkuji vám. Děkuji. Já ještě doplním to, co se týkalo těch výměn mimo síť tam samozřejmě dochází i k bilaterálním kontaktům, které například vyplývají z nějakých osobních eh, kontaktů, anebo třeba pokud se nějaká problematika týká jen dvou zemí. Síť v žádném případě nechce být monopolem. My jsme jste nehovořili o zprávě sítě, ale je zde eh, jakási ještě superstruktura, a tou je sekretariát, který funguje jako jakýsi facilitátor, protože sami nevždy všechno bychom zvládli. Druhý bod se e, týká toho vzdělávání dříve, než jsou soudci a prokurátoři jmenováni. My si toto uvědomujeme, chceme se tomu věnovat v rámci toho příštího akčního strategického plánu a chceme se více soustředit právě na těch úvozovkách začátečníky. A k tomu, na co se ptal pan místopředseda, já asi nemám eh, mandát na to, abych mohla přesně na vaši otázku reagovat. Vaš, váš dotaz eh, překračuje problematiku vzdělávání, ale mohu říci, že především v oblasti trestní spolupráce, zvláště v oblasti boje proti eh, terorismu, všichni soudci i prokurátoři oceňují ty společné nástroje, například evropský zatýkací rozkaz, který zcela nepochybně pomohl eh, stejně tak eh, Eurojust, ale takže určitě to pomohlo, ale mohlo by to asi pomoci i více, pokud by byly tyto nástroje rozvinutější. Asi si všichni uvědomujeme, že je zde eh, jakýsi dvojí eh, pohyb, jednak ta reciprocita, ale tak, reciprocita a také ta důvěra a především v oblasti trestního práva je někdy obtížné dosáhnout té kompatibility mezi jednotlivými zeměmi. Byť je to věc, na které se pracuje a která poté vlastně umožní, aby ta spolupráce mohla probíhat v praxi. Ale potřebujeme také integrovaná opatření, která budou institucionalizovat místa, na kterých se budou výměny informací provádět, kde bude panovat důvěra a kde bude možnost také rychle reagovat, protože v tom spočívá ta velká výzva. To tedy je spíše takový obecný pocit, který mám z výměny těch odborníků. Děkuji. Uh, thank you very much. Děkuji oběma eh, našim eh, řečníkům za to, že mezi nás zavítali a dali nám čerstvé informace o své práci. Tím končí naše veřejná schůze a dále budeme pokračovat za zavřenými dveřmi. Takže prosím všechny, kdo nemají právo účastnit se eh, zasedání za zavřenými